Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, milí kolegové, milé kolegyně. Zahájíme naše odpolední zasedání. Předtím, než se pustíme k našemu bodu, který se týká SSM, tak já bych chtěl přivítat Daniela Nuiho a mám ještě oznámení. A sice 24 března bude zasedání a budeme vás informovat o tématech, eh, které vybrali koordinátoři. Jde o prováděcí opatření ty přenesené pravomoci, jejich přeskum. Ale zapomněla jsem jedno téma, a sice plný seznam témat, o kterých se bude hovořit, je CRR, zdravá měnová politika, techniky ehm, navrhování regulace a ehm, technické prováděcí standardy u mapování externího vyhodnocení úvěru a odpovídajících institucí, což jsou tedy témata, o kterých se bude hovořit. Ehm, všechny tyto body opravdu souvisí zároveň s diskuzí, která nás právě čeká, tedy s následující rozpravou. Máme zde hosta Daniela Nujo na dnešním veřejném slyšení. Daniela nám um, odprezentuje první roční zprávu Evropské centrální banky, která se týká činnosti za rok 2014 v rámci nařízení k SSM, mechanismu jednotného dohledu. Tuto roční zprávu jste všichni obdrželi, řeší klíčový milník, jak vy všichni už víte. 14. listopadu 2014 eh, se v rámci SSM začal provádět úkol dohledu. Eh, zahrnuje také úplné vyhodnocení a první pilíř bankovní unie byl tedy již konečně funkční. A jde o zásadní krok v Evropské unii a v přínosu Evropské unie Eh, k zdravým a stabilním institucím a zdravému a stabilnímu finančnímu systému. Rád bych Daniele eh, poblahopřál k výjimečným výkonům a skvělým výsledkům, který dosahují. Při zajišťování tohoto nového zásadního pilíře pro EU pro realizaci bankovní unie a mechanismu SSM. Myslím, že jde opravdu o úspěch a zajištění jednotného dohledu pro Unii je určitě náročný úkol, takže to sebou nese i nějaké problémy, o kterých bychom rádi hovořili s Danielou. A rád bych zdůraznil dvě věci, které jsou podle mě opravdu výzvou. Jednak U pilíře 1 máme spoustu eh, překážek pro eh, dohledovou konvergenci a díky tomu máme výraznější eh, roli toho pilíře 2, což jsou opatření, ale tam čelíme problémům s předvídatelností. Jak to řešit? A rozhodovací pravomoc, která je nutná, ale na druhou stranu vyžaduje úplnou transparentnost, tak to je opravdu eh, výzva. Na druhou stranu tady je také otázka, jak dosáhnout lepší rovnováhy mezi potřebou po eh, silné kapitalizaci bank, eh, platí to zejména v novém prostředí, po poskytnutí záruky a pomoci. A na druhou stranu se chceme ale vyhnout nežádoucích procyklických dopadů. které by mohly představovat problém pro růst. A konečně také ohrozit zdravou ekonomiku. Na to nejsou asi snadné odpovědi, je to složitá tématika a je to jedna z věcí, o kterých bychom s vámi rádi diskutovali. Samozřejmě určitě dostanete ještě spoustu otázek od europoslanců a ještě jednou vám děkuji za přítomnost a předávám slovo. Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Děkuji za to, že dnes mohu prezentovat první eh, výroční zprávu ECB o dohledových činnostech. Tato zpráva je nedělnou součástí podstatné a robustního rámce demokratické odpovědnosti, eh, která doprovází vytvoření eh, mechanismu jednotného dohledu. Naproti tomu tento rámec je klíčovým prvkem na podporu našeho závazku eh, zajistit intruzivní a efektivní dohled, který přispěje k bezpečnosti a zdraví bankovního systému a to vše ve prospěch evropských občanů. Pro mne je proto velkým potěšením mít příležitost vám, eh, zástupcům evropských občanů, prezentovat hlavní prvky této zprávy za rok 2014 a zároveň odpovědět na vaše otázky této zprávě. Tato příležitost nám umožňuje se zamyslet nad prací, která byla odvedena eh, od okamžiku, kdy eh, nařízení OSSM vstoupilo v platnost v listopadu 2013 a myslím si, že se mnou budete souhlasit, že představuje poměrně velké množství práce. Zároveň, eh, zejména o takovéto mm, mm, nové činnosti, jako je SSM, je to pro nás příležitost mluvit o cílech a prioritách, které které bychom si měli stanovit eh, do budoucnosti a za kterými jít. Jak proběhl první rok v mechanismu SSM? Chtěla bych připomenout, že jde o jeden z klíčových prvků bankovní unie, tak to byl zřízen a to s cílem, abychom uplatňovali ehm, silné a velmi kvalitní dohledové standardy a to konzistentně eh, v celé eurozóně. Jakožto integrovaný evropský dohledový orgán Eh, mechanismus SSM podporuje jistotu v bankovním sektoru a zároveň eh, podporuje důvěru evropských občanů v trhy a v odolnost úvěrových institucí. To znamená, že zřízení mechanismu SSM je skutečným eh, milníkem v posílení institucionálního rámce v eurozóně. Zaprvé není překvapením, že zřízení SSM bylo náročným úkolem. Rozsah této činnosti bylo byl bezprecedentní. Vyžadovalo to mm, rozsáhlou, eh, rozsáhlé, harmonizované a jasně definované dohodové standardy a postupy. Eh, nakonec jsme přijali eh, jednotný manuál pro mm, dohled a zveřejnili jsme ho pod názvem Guide to Banking Supervision, průvodce bankovním dohledem. Za druhé, eh, klíčem každého dohledu je lidský kapitál. Potřebujeme velké množství vysoce kvalifikovaného a školeného personálu pro ten mechanismus SSM, ale díky hlubokým znalostem a dlouhé zkušenosti můžeme využít různé vnitrostátní dohledové subjekty. Eh, nábor hm, vyvolal zájem vysoce kvalifikovaných a zkušených kandidátů a díky tomu eh, výběr pracovníků byl úspěšný a mechanismus SSM profitoval z dobrých zkušeností eh, dohledových subjektů z celé Evropy. Máme zde nové auditory, bankéře, novou krev z této oblasti. Za třetí, SSM vyžadoval praktické infrastruktury jako eh, například moderní IT systémy a zároveň odpovídající struktury zprávy, které by zajistily hladké a efektivní přijímání rozhodnutí. Abychom zajistili všechny tyto institucionální a organizační výzvy, ehm, využili jsme stávající e, útvar ECB a ty nám poskytly skvělou podporu. ECB e, zodpovídala za dohled e, bank v eurozóně nyní už pět měsíců, a tak přímo, tak nepřímo. Co se týče institucionálních a organizačních aspektů, tak eh, jsme dostali očekávání a opravdu jsme dosáhli podstatného pokroku, ale samozřejmě eh, člověk se učí ze zkušeností a my se stále učíme. Dovolte mi, abych zdůraznila několik klíčových prvků výroční zprávy. Myslím si, že úspěšné ukončení celkového vyhodnocení patří mezi milníky, kterých jsme doposud dosáhli nese jedinečné rysy, například bezprecedentní kombinaci eh, revizi kvality eh, aktiv, eh, dále zátěžové testy na makroúrovni a dále jsme mm, využili tisíce expertů, kteří prošli 800 individuálních portfolií, obsahovali úvěry mm, přes 100 tisíc věřitelů. Úspěšné uzavření toho celkového vyhodnocení bylo nezbytnou podmínkou pro eh, dobrý začátek mechanismu SSM a dobrý start eh, pro minimálně v minimálně třech způsobech. Za prvé, došlo ke zlepšení transparentnosti a díky tomu jsme měli eh, nový přístup pro dohled k celému množství dat a díky tomu jsme mohli vybudovat znalost o bankách, na kterými dohlížíme. Za druhé, došlo k posílení rozvah a za třetí, eh, SSM eh, získal příležitost eh, zahájit dohled v důvěryhodným způsobem. Já jsem opravdu pyšná na to, jakým způsobem jsme dosáhli výsledků. Byli jsme schopni prezentovat solidní čísla a už jsme spolupracovali s vnitrostátními dohledovými subjekty a také evropskými bankovními orgány. Identifikovali jsme kapitálové nedostatky v rámci AQR a zátěžové testy, to byl pouhý začátek a nyní už zblízka sledujeme i provádění e, nápravných opatření, která následovala po výsledcích e, vyhodnocení. E, takzvané GST, společné dohledové týmy, kontrolují to, zda banky tato zjištění zohlední a zda účinně a trvale implementují ty nápravné akce a opatření, která vyplynula z naší činnosti a zda také skutečně řeší eh, zbývající nedostatky. Zejména kromě eh, zejména je zapotřebí maximálně odrážet tyto skutečnosti ve eh, finančních výkazech. V pilíři 2, který řeší kapitálové požadavky, to tomu tak ale není. Společné týmy GSTs řeší také portfolia, která nejsou zahrnuta do celkového hodnocení, například sem spadají eh, hmotná rizika. Dovolte mi, abych vám řekla, jaký, jaké eh, dohledové priority jsme identifikovali eh, v tomto prvním roce fungování mechanismu SSM. Stavíme na manuálu SSM, na výsledcích eh, celkového rozsáhlého vyhodnocení zohledňujeme hlavní faktory, jako je makroekonomická a regulatorní situace prostředí a také hlavní rizika eh, existující pro eh, bankovní sektor a SSM. Co se týče přímého dohledu 123 bankovních skupin, tak vyhodnocení udržitelnosti obchodních modelů zejména prostřednictvím analýzy ehm, faktorů, které jsou motorem profitability, tak to je vše prioritou. Společné týmy GST se zaměřují na, ehm, na eh, ochotu bank vůči eh, riziku a na eh, právu a rámec zprávy. Co se týče kapitálové adekvátnosti, tak to je, tady jde o výchozí body, které následovaly Eh, celkové hodnocení a eh, dohledovou revizi. Mm, vyplývá z toho, kolik kapitálu banky musí mít pro následující roky. Ale výpočet eh, aktiv s ohledem na jednotlivá rizika bude předmětem naší pozornosti a velmi brzy spustíme revizi validace bankovních interních modelů. Musíme monitorovat eh, nejzranitelnější banky, to zůstane nadále naší prioritou v roce 2015. Dále budeme řešit úvěrová rizika a týmy GST se zaměří na eh, půjčování a využívání pákového efektu. Kromě toho řešíme také eh, kybernetická rizika a integritu dat. Pokud jde o nepřímý dohled, u méně významných institucí, tak e, prioritou pro 2015 je finalizovat design a e, podobu e, přístupu dohledu ECB, a to ve spolupráci s NCA a souladu se standardy, které jsme vypracovali pro mechanismus SSM. Chceme využít také lokální znalostí, uplatňovat společnou metodiku a proporcionalitu. I v tomto případě jsme se stavili priority v našich aktivitách, abychom se skutečně zaměřovali na ehm, instituce, které eh, jsou eh, z hlediska systému relevantní a které sebou nesou nějakou úroveň rizika. Hlavním cílem je podporovat eh, osvědčené postupy a zajistit konzistentnost výsledků u méně významných institucí. Co se týče horizontálních činností, tak prioritami pro rok 2015 je posílit harmonizaci dohledových přístupů v rámci SSM, dále podpořit eh, intruzivnější přístup eh, k bankovnímu dohledu a dále to také eh, zřídit a spustit odolné sdílení informací a spolupráci s dohledovými subjekty, vnitrostátními dohledovými orgánami, bankami a ostatními orgány. Bylo nám velmi jasné, že harmonizace dohledových postupů nebude možná bez regulační eh, harmonizace, což je důvod, proč ECB eh, řeší vnitrostátní možnosti a pravomoci, jak eh, omezit fragmentaci v rámci SSM. Takováto regulační harmonizace je kromě toho klíčová pro zlepšení kvality kapitálu a tím také zlepšení kapacity bank absorbovat ztráty. Dovolte mi, abych zdůraznila, že kromě tohoto všeho, kromě tedy těchto technických priorit, jsme už přijali také um, takovou spíše kulturní prioritu, což je eh, vypracování um, společné dohledové kultury v rámci SSM. Jde o interní výzvu a naší odpovědností je, eh, aby organizace práce mezi ECB a NCA byla přirozená a opravdu na tom velmi tvrdě pracujeme. Například koordinátoři týmu GSTs byli vybráni na základě svých manažerských dovedností. Kromě toho podporujeme spolupráci v rámci týmu prostřednictvím pravidelných setkání a efektivních procesů a máme zřízenou síť pro horizontální funkce, což je klíčové pro to, abychom umožnili vysoce kvalifikovaným lidem, kteří přicházejí za prací z celé Evropy, tak aby eh, usilovali o stejné cíle. Dovolte mi, abych to uzavřela prohlášením a sice celkovým cílem SSM je zlepšit kvalitu a konzistentnost bankovního dohledu v rámci jurisdikce mechanismu SSM. Banky působí napříč hranicemi už po velmi dlouhou dobu, ale naproti tomu bankovní dohled v Evropě byl eh, charakteristický svou fragmentací. A máme-li dosáhnout našeho cíle, je nezbytné konvergovat nejenom eh, s postupy dohledu, ale také s bankovní regulaci. Ehm, rozdílnost v provádění evropských bankovních eh, předpisů v jednotlivých členských státech je nadále překážkou, takže v této oblasti potřebujeme více harmonizace. Například se to týká společné definice kapitálu. A zejména eh, jde o ehm, snížení rozdílů, které vyplývají z vnitrostátních variant a rozhodování. Eh, chceme zajistit kvalitní a konzistentní dohled v eurozóně a kvůli tomu potřebujeme plně harmonizovaný regulační rámec, abychom zajistili bezpečnost a zdravost bankovního systému. Usilujeme o to, abychom měli jednotný, jednotný manuál pravidel, ale proto potřebujeme vaši podporu eh, v oblasti, kdy eh, se uplatňují vnitrostátní rozhodovací pravomoci, takže potřebujeme vaši ochotu. SSM může být efektivní pouze, pokud budeme mít rovné regulační podmínky. Naše odhodlání k účinnému dohledu um, je už jasný i uvěrovým institucím. kde zatím o činnost, která probíhá pět měsíců, ale prokázali jsme naši rozhodnost prostřednictvím našeho dohledu a vydali jsme také doporučení k dividendám. Připravujeme náš dohledový proces tím, že u bank trváme v případě, trváme na naší doporučení, pokud jde o složité případy a chceme, aby následovala eh, opatření typu follow-up a to včas. Zároveň se snažíme být spravedliví v naší činnosti. Eh, nechceme uplatňovat eh, přístup, který by byl takovým jednotným receptem pro úplně všechny u dohledu. Snažíme se zajistit konzistentnost napříč institucemi, a chceme poskytnout dohled, který bude dělaný na míru pro jednotlivé instituce, aby odpovídala jejich specifikám. Tímto, díky tomuto přístupu eh, myslím si, napomáháme naší perspektivě finanční stability, která je žádoucí. Eh, jsem si vědoma toho, že tento přístup není snadný, zejména ve světle problémů, které vyplývají eh, z toho, že jsme novou organizací, která navíc působí během období změn Zatím nařízení není ještě úplně proveditelné. Máme tedy eh, směrnici a nařízení a náš regulační rámec ještě není plně harmonizován. Nicméně jsme opravdu vynaložili velké úsilí do zřízení mechanismu SSM, takže vás mohu ujistit o tom, že jsme opravdu připraveni zajistit vysoké standardy a dosáhnout našich cílů. Děkuji. Ano, děkujeme mnohokrát. Harmonizace, regulace jako podmínka pro hospodářskou konvergenci je naprosto zásadní a tento parlament jakoukoliv snahu v této oblasti samozřejmě podporuje. Teď naši řečníci, pan Balc jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i vám, paní Nui, za vaši zprávu. Chci vám za tento první rok poděkovat. Myslím si, že společně s vašimi kolegy celkově za to jste odvedli skvělou práci a myslím si, že na začátku takovéhoto slyšení by to člověk měl říci. Nicméně se dnes chci zaměřit na téma, které leží na srdci mě a mnoha mým kolegům, a to je obsáhlé doporučení jednotného eh, dohledového mechanismu, tady ECB, co se týká dividendové politiky. Eh, paní Nui, já bych chápal, kdyby banky v případě kapitálových mezer nebo nedostatečných kapitálových rezerv v první řadě podléhaly určitým zásahům do dividend. Nicméně to rozhodnutí, které jste přijali vy, má velice široký dopad. Platí pro přímo dohlížené instituce a mají býti a má, má býti používáno i ze strany národních dohledových agentur. Zároveň víme, že dochází k jistému nerovnému zacházení mezi bankami, které se účastní SSM a mezi jinými bankami v Evropské unii. A proto mám na vás tři otázky a doufám v odpovědi. Za prvé, jak zajistí SSM, jak, eh, jak si opra, oprávní SSM tento široký záběr tohoto mechanismu. Za druhé, jakým způsobem se SSM, jakým způsobem SSM zapadá do jiných právních ustanovení, které říkají, že e, zkrátka se dividendy rozdělují nějakým konkrétním způsobem. A za třetí, co budete dělat s tím nerovným zacházením e, mezi bankami, které spadají do SSM a mezi těmi ostatními bankami? Je to téma, které považuji za velice důležité, proto o něm dnes chci hovořit a doufám, že se nám podaří ze strany parlamentu Eh, toto nějakým způsobem adresovat, ale rád bych znal také váš názor. Děkuji. Děkuji vám za eh, tu otázku na dividendy. To doporučení je v podstatě opřeno o selský rozum. Rozdělili jsme banky na tři kategorie. Za prvé, ty banky, které plně splňují stávající a budoucí kapitál, eh, nároky na kapitálové rezervy, to znamená CRD 4 v plném rozsahu. A u nich máme určitý manevrovací prostor. Za druhé, ta druhá kategorie, jsou banky, které víceméně splňují stávající regulace, ale nesplňují ty budoucí. To znamená, nesplňují pokyny podle plné implementace CRD4 a u nich říkáme, že mají tři roky mezi tedy loňským rokem a plnou implementací a oni musí zajistit, že budou podle harmonogramu plnit plán Eh, plné implementace regulace, protože není záruky, že příští roky budou snazší pro bankéře nebo, pro, eh, nebo co se týká profitability. Tím pádem je rozumné za jeden rok ze tří stihnout jednu třetinu úkolu. No a pak tady máme tři banky, které vykazují kapitálové nedostatky v komplexním hodnocení. Tam je naprosto jasné, že Oni dividendy nesmějí distribuovat, je potřeba, aby nejprve pokryli své nároky na kapitálovou rezervu. Takže pro nás je to skutečně selský rozum. My jsme tyto principy řešili také v rámci proporcionality eh, Zejména jsme doporučovali konkrétní opatření specifickým bankám a, pro ty, a těm signifikantnějším bankám. Co se týká těch méně signifikantních bankovních ústavů, dali jsme instrukce národním dohledovým agenturám, aby s přihlednutím k proporcionalitě implementovali tato opatření v kontextu vždy národního systému, takže spoléháme na národních supervizorech, kteří mají prostor pro manipulaci a spoléháme na ně, že eh, tato opatření implementují. V tom doporučení také říkáme, jak pro e, ty signifikantnější, tak pro ty méně signifikantní ústavy, pokud budou mít dojem, že naše požadavky narážejí na sociální nebo právní požadavky, tak za námi musí přijít, musí nám říct, na jaké věci to konkrétně naráží a my s nimi nalezneme řešení. Takže ano, zohledňuje se to, to, co říkáte, tedy ty sociální a právní požadavky. Co se týká rozdílů oproti zbytku Evropy. Nejsem si jistá, že ty rozdíly jsou tak velké, protože všechny dohledové orgány, a to například včetně mě, eh, v mé bývalé funkci a většina mých kolegů v jejich bývalých funkcích, vydávala, vydávali doporučení, co se týká dividend, která byla v podstatě podobná. Byla sice méně veřejná, méně známá, ale ve finále to bylo to samé. A ono je to naprosto běžné, protože, jak říkám, jedná se o selský rozum z větší části. Děkuji vám. Pervanč Perez. Ehm, Paní Nui, já bych vám chtěla poděkovat za vaši práci ve vedení této instituce, kde působíte už rok. Myslím, že eh, to, co jsme schválili v Evropském parlamentu, je teď velmi kvalitně prováděno. Mám eh, otázku, která možná se odchyluje trochu od eh, eh, vašich kompetencí, ale zajímalo by mě, jak se díváte na možnost toho, že by ECB a systém dohledu, který vedete, mohl vyhodnotit rizika Eh, která banky mají. Jak víte, probíhá diskuze o oddělení nebo rozdělení bankovních aktivit, tedy oddělení investičních eh, aktivit od um, retailových bank s tím, že to bude na dohledu, aby zasáhl v případě, že rizika přijatá bankou a budou muset být vyhodnocena, ale ta rizika budou samozřejmě spojená s fungováním trhu, protože ty investiční aktivity budou probíhat na finančních trzích. Teď je potřeba zahájit diskuze o tom, jak přistupovat k tomu hodnocení rizik. A samozřejmě by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy. K strukturální eh, reformě jako dělení investičních a retailových aktivit eh, bank. Bych chtěla říci, že musíme k tomu přistupovat velmi opatrně, protože to může souviset s tím, čemu říkáme market making, tedy obchodování ze strany bank, bank, které může měnit parametry trhu a kde je také hledání patřičných produktů i na sekundárních trzích pro své zákazníky. Víme, že podstatnou částí naší ekonomiky eh, financují banky. 70-80% eh, veškeré ekonomické činnosti prochází bankami, což se velmi liší od toho anglosaského systému, A proto je potřeba k tomu přistupovat velmi opatrně, protože to zasahuje mm, eh, do mm, našeho života. A možná, že bych na úvod také měl říci, že by bylo asi velmi užitečné mít jednotná pravidla v celé Evropě, protože v tomto okamžiku prakticky každý stát si může rozhodovat eh, o vlastních pravidlech, které se vztahují na banky, což potom samozřejmě nějak nepomáhá jednotné aplikaci podobných pravidel. Takže je potřeba si uvědomit, že tento problém existuje. A z pohledu regulačního orgánu bychom dávali přednost tomu, aby, ta, aby ty hranice byly nastaveny velmi jasně v zákonech. Že nechceme mít zodpovědnost za rozhodování o tom, kde přesně by se ty hranice měla nacházet. E, nicméně Eh, naprosto eh, v souladu se s oficiálním stanoviskem ECB, které říká, že tady ten regulator musí mít jakýsi manevrací prostor, nic nemůže být považováno za absolutně automatické, ať už ta kritéria jsou jakákoliv, nebo ten systém semaforu. Myslím, že by rozhodně bylo lepší pro financování naší ekonomiky a pro stabilitu našich bank, kdyby dohledové orgány měly možnost eh, posuzovat případ od případu, samozřejmě na základě nějakých kritérií, která byla schválena předem, ale kdyby tady měli určitý prostor pro flexibilitu při aplikaci e, legislativy, což samozřejmě můj život rozhodně neulehčuje, vždycky jsou to velmi těžká rozhodnutí, e, vystavujeme se tím kritice, s tím, že toho děláme příliš mnoho, příliš pozdě, Eh, a tak dále, ale v podstatě nemáme na výběr. Jsou to všechno zodpovědnosti, které musíme vzít na svá bedra. Thank you. Děkuji. Bernd Luke. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, srdečně vítejte, paní Nui. Eh, já mám otázku na financování řeckých bank a co se týká bankovního dohledu. Řecké banky, pokud vím, mají kredity zhruba ve výši 60 miliard euro. A tyto kredity, tyto úvěry v podstatě zajišťují solventnost řeckého bankovního systému. Nicméně ta odvisí také od solventnosti řeckého státu, která je dnes dosti pochybná, aby se tak řeklo. Teď máme tiskové zprávy, které říkají v podstatě, že jednotný dohledový mechanismus měl dávat řeckým bankám jaksi signál, že se mají oddělit od eh, státního dluhopisového systému v Řecku, že nemají žádné státní dluhopisy už nakupovat. Eh, je to respektive eh, rada předsedy Bundesbanky. aby se tady ten neto počet státních dluhopisů v bankách snížil. No a v návaznosti na to bylo řečeno, že rada ECB aby se tak řeklo, poslední instance bankovního dohledu tomuto odporuje. A tím pádem pan předseda Bundesbank tuto svou radu stáhl. Eh, já se chci zeptat, jestli je to pravda, to, co se v těchto sděleních říká, a chci pak navázat zda zde nevnímáte určitý jaksi střed zájmu mezi vaší funkcí, tedy zajišťovat bankovní dohled, a mezi tím, že budete zajišťovat, že řecký bankovní systém bude solventní, což by znamenalo, že se bude muset oddělit od nákupu řeckých státních dluhopisů. Nevím, jestli třeba ECB nemá zájem na tom zajistit solventnost systému, tím pádem zajistit, aby se ty eh, státní dluhopisy Řecka dále nakupovaly ze strany bankovního systému v Řecku. No a na to nutně navazuje otázka, jakou, jak důvěryhodné myslíte, že je eh, to celé zařízení SSM vůči eh, tedy řeckým bankám a potažmo vůči trhům protože mluvíme o něčem, na čem alespoň středně době závisí solventnost celého řeckého systému. Děkuji. Děkuji. Ráda bych řekla za prvé, že řecký bankovní sektor je e, v daleko lepší situaci ohledně solventnosti než v minulých letech. Je to díky rekapitalizaci, ke které došlo v rámci e, programu pro Řecko za poslední dva roky a e, v oblasti restrukturalizace se nadále pokračuje. Konec konců i komplexní hodnocení v loňském roce ukázalo poměrně jasně ve svých výsledcích, že řecké banky na tom jsou poměrně dobře. E, objevily se určité nedostatky, ale ty byly pak odstraněny. Jasné, že jakýkoliv takovýto postup je dnes zastíněn vyostřenou politickou nejistotou a vůbec složitou situací v celé zemi. Takže je důležité, aby byla nalezena co nejrychleji odpovídající řešení, aby došlo k snížení stávajících úrovní nejistoty. K tomu bych dodala, že není to poprvé, kdy jsou řecké banky jaksi napjaté až k bodu prasknutí. Ovšem, nicméně, podle mě díky rekapitalizaci a reorganizacím jsou dnes pro jakoukoliv takovouto zátěž daleko lépe vybaveny. Řecké banky tady. Za druhé, my jsme dohlížecí orgán a tím pádem monitorujeme velice zblízka situaci řeckých bank v terénu. Velice často Pořádáme různé konferenční hovory, diskutujeme o likviditě, řešíme otázku eh, vkladů, které tečou pryč z Řecka, zejména na začátku tohoto jevu jsme to hodně řešili. Úzce eh, se zabýváme solventností jednotlivých bank a zkrátka děláme, co je potřeba jakožto dohledový orgán abychom chránili likviditu a solventnost těchto bank. Co se týká toho, co jste si přečetl v novinách, eh, to je zcela nesprávně. Není to zkrátka pravda. Ono. Je to asi hezký příběh, ale není to příběh pravdivý ani adekvátní. Neexistuje žádná překážka pro nás, proč bychom my, jakožto dohlížecí orgán, nemohli provádět svou práci. Děkuji. Michael Teurer. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme i vám, paní Nui, za přednesenou zprávu a za to, že jste připravena odpovídat na naše otázky. Legislátor prostřednictvím té legislativy, kterou my spolu vytváříme, vytvořil legislativní rámec, který má odrážet rozmanitost bankovní bankovního sektoru v Evropě. Jak si můžeme přečíst příslušných zápisů, není zájmem legislátora vytvářet nějakou novou superstrukturu. Spíše se má jednat o diskusi, zda bankovní dohled má probíhat také eh, prostřednictvím úkolování bank, respektive požadavků na ně, ať už se jedná o zveřejňování dat, anebo o cokoliv jiného, což vede k administrativním nákladům, které zejména pro malé bankovní ústavy jsou, pro, eh, jsou jaksi prohibitivnější než pro ty veliké. Já se chci zeptat, zda eh, s přihlednutím k tomuto jste ze strany ECB a SSM připraveni zajistit, že bankovní dohled nepovede k nějakým významnějším strukturním změnám. A konkrétní otázka, e, chci se zeptat, jestli je pravda, že ECB si vyžaduje údaje o úvěrech od výše 25 tisíc euro a výš, e, včetně jaksi věku, e, náboženského vyznání, a všeho toho ostatního. V podstatě v tom výčtu chybí jenom sexuální orientace. A upřímně řečeno, z, pokud je to pravda, tak, tento, tak ta, tyto žádosti o údaje považuji za velmi problematické. Nevidím zde žádný právní základ, je to velké riziko, riziko pro ochranu osobních údajů. A mě upřímně řečeno, eh, dosti zaráží, pakliže třeba někdo chce vědět eh, rodinný stav a náboženské vyznání o každém, kdo si vezme úvěr větší než 25 tisíc euro. Ale třeba to neplatí, tak mi prosím řekněte, jak to je. Co se týká pravidelného reportingu informací, které žádáme od bank, samozřejmě chápeme, že všechno má svou cenu a je potřeba fungovat eh, rozumně a proporcionálně. Situace je taková, že v jednotlivých členských státech SSM jsme měli všude různou úroveň jaksi vývoje. Někde se chtělo víc, někde se chtělo méně. Takže pro, a, a pro některé banky to v podstatě zůstalo na úplně stejné výši. A u jiných bankovních ústavů, které eh, občas přispívaly velmi málo eh, nebo vůbec nějak, tak ta zátěž se samozřejmě trošičku zvýší, protože když začínáte s nulou, tak jakékoliv navýšení se vnímá jako veliké, že ano. Ale myslím si, že jsme stále rozumní. Konec konců máme jeden způsob, jak zajistit tu rozumnost, a to jsou pokyny EBA o reportingu. Pracujeme na základě pravidel EBA, která provádí spoustu práce v oblasti harmonizace regulačního reportingu. Takže to děláme i my. Souhlasím s vámi, že není úkolem dohledových orgánů měnit struktury bankovního sektoru. My se o to ani nepokoušíme. Nemyslím si, že náklady na reporting nás do této situace dostanou. Co se týká druhu informací, eh, vy jste zmínil, že tyto informace údajně máme chtít my, mě by ale dosti překvapilo, kdy eh, by to tak skutečně bylo, protože ty informace, které jste zmiňoval, rozhodně eh, nezbíráme my. Možná to chtějí některé banky od svých zákazníků, kvůli udělení úvěru, ale toto je skutečně ochrana e, spotřebitele, to já nemám na starosti, ale my takováto data rozhodně nezbíráme. Děkuji. Marisa Matias, takové? Děkuji, eh, Roberto. Děkuji paní Nui, že jste eh, přišla na naše zasedání. Já eh, nepochybuji o tom, že se určitě vyznáte dobře v situaci v Portugalsku, co se děje s bankou Spiritu Santo. A ráda bych vám o této bance položila několik otázek. Je to banka, u které národní dohled eh, nenašel žádné problémy v letech 2013-2014, ale potom ta banka eh, zkrachovala, to vy určitě víte, s tím, že v té době ECB neměla na starosti jednotný dohled. A já mám následující otázky. Chci se zeptat, jestli eh, s tou strukturou dohledu, eh, kterou teď máme, tak co by se mohlo stát, jak by to mohlo vypadat, a to v případě, že ty zátěžové testy byly kladné, ty, mm, ten dohled se vytvářel pozitivně, mě by zajímalo, co by mohla ECB změnit. Zabývala by se garancemi, Zajímalo by mě, jestli by například ta banka byla teď odolnější vzhledem k vašemu novému dohledu, nebo byste zasáhli nějak jinak. Můj názor je, že v bankovní unii a s tím novým dohledem jde spíše o to, jak integrovat banky, ale rozhodně to neudělá banky odolnějšími a silnějšími. A proto mě zajímalo, do jaké míry mohou evropské instituce vykonávat své úkoly lépe, než to bylo v tom dosavadním systému. Děkuji. Já neznám podrobnosti o bance Spiritus Santus, protože, jak víte, my jsme to tehdy na starosti neměli, ten eh, dohled, eh, eh, když se ty problémy vyskytly. Možná, že jsme toho mohli vědět více, protože to bylo součástí toho komplexního hodnocení, ale ta banka nepůsobila až tak dlouho, aby jsme se o tom dozvěděli více. Ale i tak pravděpodobně Eh, by tady vyšlo najevo, že ta banka by eh, měla eh, výpadky kapitálu a musela by pracovat na tom, aby zaplnila ty mezery, což by tu banku ozdravila, byla by více kapitalizovaná. Já jsem zaznamenal tu otázku pana předsedy, který hovořil o navýšení kapitálu, což by mohlo zabránit tomu, aby se vynocovala reálná ekonomika. Až dosud se jsem nepožadoval dodatečný kapitál. To, co my chceme, je, aby byly pokryty ty výpadky kapitálu, které byly identifikovány v rámci komplexního hodnocení. To eh, souviselo s naším rozhodnutím na tento rok. A my tedy teď žádáme banky, aby eh, dostatečně rychle Eh, zajistili si kapitálové eh, rezervy. A to pro některé eh, z těch bank je problematické. Takže my děláme všechno pro to, abychom zajistili, že ty banky se s tím vyrovnají. A jsou mezi nimi některé portugalské banky. A doufáme, nebo věříme, že k tomu také dojde. Nemůžu slíbit, že by nikdy už eh, nemohla nastat eh, podobná skupina, že k selhání celé bankovní skupiny, ale myslím, že teď eh, k tomu máme mnohem lepší nástroje než v minulosti. Máme jednotný systém pro řešení problémových bank, který už se rok na tu svoji kompetenci připravoval který eh, na začátku příštího roku se plně ujme mm, těchto nových kompetencí, takže tento orgán bude mít eh, na starosti ty bankovní skupiny, které by mohly se dostat do problému a bude muset eh, provádět tu restrukturalizaci, vymáhat pohledávky, případně likvidovat, ale organizovaným způsobem Ehm, tu bankovní skupinu, tak jak bude potřeba. A to je jediná reakce, kterou vám teď mohu dát. A chápu, že to asi není odpověď, kterou jste eh, očekávala, ale vás si o tom, že budeme dělat všechno pro to, aby portugalské banky byly ozdraveny protože všichni potřebujeme, a vy také v Portugalsku potřebujeme zdravý bankovní systém. Sven Gigold má slovo. I já bych vám chtěl poděkovat za vaši práci, za to budování toho dohledového orgánu, to je z našeho pohledu rozhodně správné. Rádi bychom, eh, kdyby ta pravidla byla vymáhána striktně a myslíme si, že prozatím nemáme důvody k obavám. I tak eh, ale mám tři konkrétní otázky, které souvisejí eh, s vaší současnou prací. Dohodový manuál, o kterém tady byla řeč, a já to chápu tak, že eh, má vzniknout také manuál pro ty méně významné banky, což možná je správný krok, který by měl zajistit eh, přiměřenou aplikaci pravidel. Takže mě zajímalo, jestli ty méně významné banky budou také mít eh, zvláštní manuál, aby se ten princip přiměřenosti bral vážně a aby se zabránilo strukturálním změnám, které nejsou potřebné, protože eh, ta váha těchto bank je relativně malá. A potom bych se chtěl připravit k otázce Michala Tojrera. Slyšel jsem, že pod jménem Ana Kredit vytváříte registr úvěrů v celé eurozóně, který by pokrýval všechny úvěry nad 25 tisíc euro a u těchto úvěrů by vždycky bylo 80, 80 položek, které by museli uvádět. A znamená to, že by vznikla obrovská centralizovaná databáze, která by postihovala i relativně malé půj, půjčky a nevím o tom, že by byla vedena nějaká konzultace o zavedení takového registru, proto by mě zajímalo, jestli nám můžete potvrdit, že e, nějaké konzultace zahájíte, také a s tím, že bychom my měli možnost vám klást takové nepříjemné otázky jako Michal Tojre. A také jsem slyšel, že Mario Traky na sedmé statistické konferenci ECB říjnu 2014 eh, trval na tom, že by se mělo přejít na IFRS, což by vedlo banky k tomu, aby ohlašovali čím dál tím více informací. A chtěl bych vám připomenout, že to není eh, správné, protože proto nemáte pravomoc a byl bych rád, kdybyste se drželi jakýchkoliv kroků v této oblasti, aby došlo k regulační harmonizaci, protože bychom harmonizovali systém, který se řídí špatnou logikou, jako je IFRS. Nejprve k tomu manuálu pro tyto eh, ústavy my, nevím, jestli to tak bude jmenovat, ale vždycky se snažíme tam mít tu verzi, která bude odlehčená a která eh, postihuje přiměřenost. A to děláme v spolupráci s národním eh, dohledem, abychom věděli, co je a nebo není relevantní pro danou zemi. A to budou také ti lidé, kteří to budou provádět, takže my důvěřujeme znalosti místních odborníků eh, toho bankovního systému s tím, že budou vědět, co je relevantní a co je přiměřené v daném kontextu. A nemyslím si, že tady panuje riziko nadměrného břemene. Co se týče anakreditu, To vyplývá z eh, nařízení SSM, tím, že by se národní dohledy mohly připojit ke CB, takže to vůbec není záležitost dohledu. Ano, změní se tam, že dohledné orgány mohou použít eh, takový systém. A upřímně, upřímně měl říci, že někteří si myslí, že to je užitečné, někteří si myslí pravý opak. Takže ten názor na to rozhodně není jednotný. Teprve se to ukáže. A je ještě příliš brzy to prohlásit nějak definitivně. Já jsem před několika dny se ptala statistiků v ECB, jestli by mohli udělat prezentaci během jedné večeři eh, eh Rady guvernéru ECB, aby všichni měli potřebné informace. A toto pravděpodobně tedy je ten těch informací, o kterých hovoříte. Rozhodně to ne, není náš návrh. A požádám své kolegy, aby vám Eh, k tomu dali informace, abyste byli dobře informovaní. Co se týče IFRS, já s tím naprosto souhlasím. My rozhodně nechceme změnit eh, účetní pravidla. Některé z bank eh, to používají, jiné ne, jiné používají národní účetní standardy a nic jiného tam není. Nic eh, dalšího vám k tomu říci nemohu. Až eh, budeme moci dělat benchmarking a porovnávat banky eh, s tím, že by to zahrnovalo všechny informace konzistentním způsobem, včetně IRFS, tak to možná bude, ale banky mají eh, možnost eh, se vybrat eh, ta účetní pravidla, která budou používat. A my také musíme respektovat rozhodnutí auditorů u toho komplexního hodnocení. Nepožádali auditory aby se vyjadřili k tomu, co budou akceptovat eh, v té bilanci, aby mm, nám řekli, jak to může fungovat v rámci účetnictví a jak eh, mohou eh, být vytvořeny záruky na například ne solventní půjčky. Vyplývá to z předběžné obezřetnosti a my naprosto respektujeme účetní standardy a rozhodnutí auditorů v této souvislosti. Marko Valli. Děkuji, pane předsedo. Já a dávám čas, abyste si nedali sluchátka. Ale chtěl bych se vyjádřit k poslednímu bodu, eh, k IRFS standardům. Já jsem si k tomu připravil dotaz a sice bez ohru na to, že ten mechanismus SSM považujete jako za první krok pro zvýšení odolnosti bankovního systému v Evropě, tak existují některé nedostatky v metodě kontroly, která je uplatňována na banky a díky tomu je ten mechanismus málo uh, účinný. Mimo jiné jde o um, účetní zásady. Měla by tedy být odpovědnost a kontrola nad eh, obezřetnostními požadavky, uh, a nad ustanoveními, které se týkají například pákového efektu, eh, likvidity a tak dále. A toto je v rozporu, a jde o důležitý rozpor, protože na jedné straně máme, eh, máme výsledky toho celkového vyhodnocení a pak zde máme svobodu členských států, že mohou uplatňovat vlastní zásady. A na druhé straně eh, chceme mít eh, odolnost eh, a zdravost bankovního systému. A to kromě toho brání regulační arbitráže. Konkrétně v Itálii Konkrétní případ Montepasky v Itálii je příkladem takové situace. Jde o rozpor, protože došlo ke spadělání rozvah eh, právě u této italské banky a nesprávně byly uplatňovány standardy IRFS. Jako dluhopisy, státní dluhopisy, byly ve skutečnosti uvedeny eh, miliardy, které představily něco úplně jiného. Hmm, šlo také o operace například německé Deutsche Bank a šlo o, o spekulativní zneužití miliard eur a jako obvykle to mělo negativní dopad na drobné středatele a na občany. A nedostatečná kompetence ECB v SSM je nepřijatelná, protože takovýto incident bude mít nezbytně dopad, nebo měl být dopad na kompetenci ECB. Eh, jde to také o konkrétní nařízení, které nebylo uplatněno. Mě by zajímalo, zda Evropská centrální banka eh, vědomě vytvořila takovou asymetrickou situaci právě u eh, těch účetních zásad. Děkuji. Sam is in charge of supervision. Děkuji. SSM začal působit loni v listopadu. Ano, naše životy jsou teď komplikovanější kvůli tomu, protože jsou tady rozdílné účetní standardu, ale my s tím až tak velký problém nemáme, na to jsme si zvykli. Co se týče toho příkladu, na který jste poukázal, tak to platí obecně. Ať už to jméno bude jakékoliv, tak nám jde o podstatu věci, nám jde o inherentní rizika a vyžadujeme, aby byla zajištěna. Takže problém jako takový neexistuje. Pokud uděláme dobře náš úkol, posoudíme správně rizika a stanovíme, kolik kapitálu je potřeba a jaké rezervy je potřeba vytvořit, tak by s tím problém být neměl. A během toho komplexního hodnocení jsme Eh, se právě tímto zabývali a proto jsme požádali o vytvoření rezerv a tak se to také stane. Takže žádný problém s tím není. Michal Marušík. Děkuji. Eh, já bych eh, rád řekl, že je velmi dobře, že jste mezi nás přišla. Je to velmi zajímavé s vámi mít výměnu názoru, protože takové příležitost máme velmi eh, zřídka, že by sem někdo přišel za ECB. Já eh, jsem zažil něco takové poprvé a děkuji vám za to. Já bych se teď zaměřil na ta témata, která jsou nejobecnější a nejsou eh, čistě konkrétní. A jsem velmi rád, že tyto otázky mohu položit přímo. Nemám otázky související jenom s dohledem nebo s rolí dohledu VCB. E Ale jde mi také o e, kontrolu peněžní zásoby, tedy vydávaných peněz. Jde mi o naši měnu. Hodnota zboží neustále eh, roste, je to větší hodnota než je eh, peněžní zásoba. A mě by zajímalo, jak se stanovuje eh, množství peněz, které v oběhu. Čili čím dál tím méně peněz je přímo v rukách eh, našich občanů nebo spotřebitelů nebo výrobců. Tedy těch, kteří se přímo účastní hospodářského cyklu. Ano, menší část se nachází také v, finančních ústavech nebo mm, mm, na účtech eh, veřejného sektoru. a se tady určité nedostatky vzhledem k tomu, že je tady čím tím méně peněz, aby bylo možné investovat nebo kupovat. Což znamená, že to má dopad také na kupní sílu. Teď tedy vystává otázka, jestli spotřebitelé si vůbec můžou to zboží pořídit a tím pádem se ta kupní síla přesouvá na jiné trhy, někam jinam. A s tím eh, souvisí naše eh, moje otázka. Neměli, neměl by se omezit množství vydávaných peněz. A ještě jedna otázka, která je důležitá. Předseda upozorně řečníka na to, aby už eh, skončil. Řečník byl přerušen. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já si uvědomuji, že po té velmi eh, složité finanční hospodářské krizi, která začala v roce 2008, to mělo dopadu na ekonomiky evropských, členských států, evropských občanů, kteří tím byli postiženi. A proto také padlo rozhodnutí vytvořit bankovní unii, zlepšit kvalitu eh, bankovního dohledu a to právě proto, aby byly jasně vymezeny odpovědnosti v rámci celého systému. Já jsem byla pověřena parlamentem eh, Eh, touto funkcí a parlament zastupuje evropské občany. Uvěrování ekonomiky asi není až tak dynamické, jako by eh, mohlo být v některých zemích. Zlepšuje se to, ale trvá to eh, relativně dlouho, což mě samozřejmě mrzí, ale moje oblast působnosti souvisí pouze s dohledem nad bankami. Hlavním úkolem je eh, zlepšit transparentnost a důvěryhodnost bankovního sektoru, proto jsme prováděli eh, to hodnocení aktiv u bank, proto jsme zátěžové testy, abychom eh, demonstrovali, že evropské banky jsou mnohem zdravější, než si lidé myslí a s tím, že Eh, jsme požadovali dodatečnou likviditu a financování, tak aby mohli vyžadovat na trhu. To je samozřejmě probíhající procesy. Eh, banky mají až do července, tedy ty, které měly dostatky kapitál, tak mají až do července, aby si doplnili kapitál. A do té doby my měli být eh, dobře financované na to, aby mohli uvěrovat ekonomiku, což je jedním z jejich hlavních úkolů. Je to nezbytná podmínka pro to, aby ekonomika fungovala lépe, ale není to samozřejmě jediná z těch, eh, jediných těch předpokladů. My můžeme dělat eh, to, čím jsme byli pověřeni v rámci bankovní unie. Žádám kolegy, aby eh, měli otázky kratší pouze dvě minuty. Vy to vždycky změníte, když chci mluvit já, pane předsedo. Paní Nui, já mám eh, na vás dvě otázky. Eh, v minulosti, ale také v té zprávě eh, je obsaženo trochu nespokojenosti s tím, že těch že ten systém není úplně jednotný, že v každém členském státu vypadá trochu jinak. Myslíte, že je možné hovořit o dostatku celoevropské regulace, nebo jde o rozdíly způsobené rozdílnou transpozici v jednotlivých státech. A moje druhá otázka si s tím, co se říká o oddělení, protože to je velmi zajímavé. My ehm, <clears throat> často se nevědomuje, že máme článek 16 toho nařízení, eh, který umožňuje, abyste nařídili oddělení, abyste hovořil o tom, že to posuzujete v případu případu a že to konečné rozhodnutí ehm, přijde teprve po velmi důkladném hodnocení. Že požádáte banku, aby diversifikovala své aktivity, aby změnila svůj model. Vy jste říkala, že pokud by ten systém byl nastaven automaticky, takže by to bylo riskantní. Protože to oddělení není jediný postup nebo jediné, jediná možnost v případě nějakého rizika. Protože by mohl vzniknout paralelní systém, který by eh, podkopal roli eh, dohledového orgánu. Mohla byste to potvrdit? Děkuji. Nejprve k těm eh, národním úpravám těch je více než 150 jader, tam požadavek na to CD4, aby se jakékoliv kapitálové eh, mezery zaplnily. Je to také definice kapitálu, je tam stanoveno kolik a jakých aktiv je možné eh, akceptovat a tak dále. a definice kapitálu může být rozhodující. 80% těchto národních eh, úprav je v rukách kompetentního orgánu a 20% eh, v rukách národních eh, zákonodárců. A i u těch 80%, které spadají pod příslušný orgán na národní úrovni, tak ECB e od listopadu, tedy já, musí eh, neustále přesvědčovat o výhodách harmonizace. Můžeme se přesvědčit eh, některé z těch, kteří o tomu zatím nevěří, spolupracujeme na tom a snažíme se, aby to fungovalo stabilně, Já proto udělám všechno, ale budu také potřebovat vaši pomoc. Prozatím musíme doufat to, že se nám podaří dostat co nejvíce zdrojů. Co se týče oddělení retailu od investic, musíme si uvědomit, že jsme začali na, s předpokladem, že banka by se měla snáze likvidovat a měla by být nabídnuta podpora, pokud je potřeba, pro klasické komerční aktivity a s tím, že by se zbavila té investiční části. pokud tady bude příliš silný ten rámec pro eh, restrukturalizaci a likvidaci bank, což je ten eh, jednotný mechanismus, tak nám to dá více prostoru při oddělování těch aktivit, ale eh, ten systém by rozhodně neměl fungovat čistě automaticky což by možná můj život ulehčilo. Thank you. So you said no. Děkuji. Vy jste říkala, že by to nemělo být úplně automatické, ale ani plně diskreční. Ne. Pokud dohlížitelé přijmou nějaké rozhodnutí, tak první věc, kterou uděláme, je, že diskutujeme o všech kritériích na základě kterých se rozhoduje. A to ještě předtím, než přijmeme rozhodnutí. A to by mělo být dostatečně konkrétní, abychom tím vyřešili 90 případů, ať už jde o jakékoliv rozhodnutí. Um, nějaké vracení, proplacení nějakého dluhu, který už neodpovídá CRB 4. Ale jde o to, že máme striktní kritéria, která platí pro 90% případů, ale možná 5-10% případů si zaslouží větší pozornost. Mm, musí se jít více do detailů. A v každém případě jde vždy o precedent. A to je omezení mm, toho rozhodovacího manévrovacího prostoru. A to jsme si vědomi. Chceme zajistit konzistentní přístup. Děkuji, Renát Soro. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také eh, našemu hostovi, paní Nui. Děkuji za to, že mohu položit dotaz. Um, už během vaší první návštěvy, když jste hovořila o zátěžových testech a revizi eh, toho vyhodnocení. A dnes jste mi eh, připomněla ten velký kus práce, který byl odveden 120 hm, analyzovaných institucí to je velmi eh, rozsáhlé vyhodnocení, revize celkové politiky, aktiv. A šlo o obrovský, eh, obrovské množství úvěrů. Šlo o kapitalizaci bank. Také v naší zemi. V Itálii toto usnadnilo zaznamenání velkého množství miliard eur eh, v bankovním sektoru. Jde o nedostatky utrpení, eh, které eh, komplikují udělování nových úvěrů podnikům a to zase brání potom investicím a brání to potom vytváření pracovních míst. A je otázkou, zda je užitečné používat nějaké, nějaká záruční schémata prostřednictvím zřízení nějakých k tomu určených fondů něco, co se používá v jiných zemích. Podíváme-li se na uh, údaje, které jste právě předali parlamentu, tak uh, intervence do kapitálu nebo do nějakých záročních fondů, tak to uh, dosáhlo takového rozsahu, jako je 10 HDP Evropy. Jak se k tomu dívá, jak se to stavíte, k tomu stavíte? Nějakému záročnímu schématu? Mohli bychom něco takového použít i v Itálii, proto abychom usnadnili eh, udělování nových eh, půjček, nových úvěrů a díky tomu umožnili růst. A potom mám také obecnější dotaz. Už posledně jsem se ptal na to, jak to, že jste zahájili revizi eh, hodnocení aktiv a na druhou stranu jste ponechali stranou deriváty, ty jste neanalyzovali oproti té podrobné analýze aktiv. To vyplnulo také z dnešní diskuze, když jsme hovořili o strukturální reformě bank. Už končím, pane předsedo. Myslím si, že je třeba věnovat pozornost různým aspektům bankovních činností. Tato obezřetnost, pochybnosti, kterou si, které si neseme, tak to vše vyplývá ze skutečnosti, že nerozumíme úrovni eh, rizika, které sebou nesou derivátové produkty. Vy jste hovořila o mm, činnostech, které budou následovat, a před pár měsíci jste hovořila ale o nerovná váze podrobné analýze, podrobné analýzy a o tom, že jste neskoumali vlastně derivátové produkty. Děkuji. Máte pravdu. V některých zemích je vysoká úroveň um, expozice, kterou je třeba řešit. Nemůže to trvat příliš dlouho, protože to brání eh, eh, novým úvěrům, které by financovaly ekonomiku, to znamená, že je to jedna z našich priorit, kterou chceme řešit. Situace se liší. V některých eh, zemích jde o to, že jsou zapojeny do programu, jiné ne. Vy jste zmínil Itálii, tam je to ponecháno na národní iniciativy, nejsou součástí programu, ale existují různé způsoby, jak to řešit. Nevím, co je pro vás nejvhodnější. Je to na vašich orgánech, aby se rozhodli, co si přejí dělat. Nicméně je třeba pamatovat na to, že s ohledem na tranzici, kterou procházíme, na změny, tak eh, máme různá pravidla pro státní podporu, veřejné prostředky, eh, pobítky, máme pravidla například to generální ředitelství hospodářské soutěže. Pak tady máme směrnici Recovery on Resolution a využívání veřejných prostředků ze strany bank, proto musíte splnit určité podmínky. Je na příslušných orgánech, aby rozhodli, zda ty podmínky jsou naplněny u banky nebo ne. Já tady nevím, jaké je řešení pro Itálii, ale je třeba to řešit. Například můžete vyslat, zaslat, dát si cíle, postupně to řešit, v případě, že se nedosahuje výsledku banky, které mají tyto problémy, tak eh, musí prostě tuto problematiku řešit. Samozřejmě to má dopad na jejich ziskovost. A je třeba to řešit. Pokud je o derivátové produkty, tak je pravda, že jsme se tomu tak nevěnovali. Já jsem se to uvědomila. Ale my jsme se hodně věnovali v tom celkovém hodnocení derivátům. A pokud jde o tu zátěžovou část, tedy zátěžové testy, tak musím říct, že my jsme začali nejdříve vyhodnocením derivátů. To bylo součástí přeskumu, tam jsme provedli podrobný, pečlivý přeskum a to vedlo ke změnám při hodnocení těchto konkrétních derivátů, což znamená, že pokud se očekávalo, že má dojít k jejich znehodnocení, tak to má dopad na náklady pro banku. U zátěžových testů tak součástí celkového vyhodnocení byl podrobný přeskum vystavení tržním rizikům, platilo to také pro deriváty. A hovořilo ho, šlo o plné vyhodnocení účetních eh, dokladů a to v rámci šesti různých scénářů. Všechny tyto banky, které se zúčastnily, Eh, museli řešit také, jaký je stav jejich protistran, jaké jsou kapitálové požadavky u derivátů, takzvané eh, úvěrové úpravy a muselo dojít k jejich navýšení. A tady jsme byli opravdu velmi přísní. Pan Martučela? Minulý týden, když se hovořilo o měnových záležitostech s panem Dragin, tak se hovořilo o mm, rozhodnutí o volbě, o tom, jak podpořit ekonomiku už v krátkodobém horizontu. A my víme, že to sebou nese rizika. A já se vás tu proto ptám, jakožto dohledový orgán, spolupracovali jste s, e, výbor, s výkonným výborem e, banky, anebo kvantitativní unie uvolňování bylo rozhodnutí, které přijal čistě pan Draghi, anebo jste na tom spolupracovali? Odpověď. Musím mohu potvrdit, že jsme v souladu s pravidlem oddělení, to znamená, já nemám na starosti eh, nic z toho, co eh, se řeší v rámci měnové politiky, takže rozhodování v měnové politice není na nás. Většinou dostávám informace z novin jako jakýkoliv jiný evropský občan. Děkuji, Nina Jill. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji také paně Nový. Bylo se zajímavé vyslechnout informace k vaší první výroční správně, zprávě a také vám chci poblahopřát k také rychlému zřízení mechanismu SSM. Ráda bych, abyste mi vyjasnil několik bodů. podíváte se na poslední testy ECB a EIB, e, e tak um, to vypadalo, že to je důvěryhodnější než v minulosti. A mnohé banky to proto velmi pozitivně přivítaly. Nicméně e, jsme identifikovali mm, určité nedostatky u více než 20 bank, asi 25 miliard eur. A zpráva v polovině období hovoří o tom, že opatření přijatá ze strany těchto bank nejsou dostatečná. A o několik měsíců později řešíme další otázku z USA. Mnohé z velkých evropských bank selhaly eh, v amerických zátěžových testech. Tam neprošly. Co si myslíte, že to znamená? Jaký to má dopad na naše zátěžové texty? Je to pozitivní výsledek pro EU? A podle expertů existují jasné příležitosti na změnu systému v EU. Někteří pozorovatelé zdůraznili, že čím dříve Eh, budou evropské zatěžové testy přísnější než americké, tak tím lépe pro nás. Myslíte si, že bylo užitečné zaujmout tento přístup? Eh, včera eh, banka Bank of America se rozhodla, že budou řešit zátěžové testy, které budou zahrnovat také mm, recesi v Evropě, ehm, budou předpokládat eh, kolaps čínské ekonomiky, jakožto scénář toho, jak se podařilo bankám vyjít eh, z krize. Souhlasíte s tímto americkým přístupem, nebo si myslíte, že ehm, bychom měli uplatňovat eh, jiné testy? Ještě k tématu zdraví bank jak si myslíte, že, by mohlo, že bychom mohli zvýšit poměr eh, vkladů a úvěrů? Myslíte si, že zapotřebí změnit bankovní modely uplatňované bankami a jak, by toho mohlo, jak bychom toho mohli dosáhnout? Odpověď. Tak to byla spousta otázek, já se pokusím na ně odpovědět. Zátěžové testy byly tentokrát opravdu velmi důvěryhodné, protože jsme měli příslušné pravomoci v Evropské centrální bance díky právě příslušnému nařízení. Díky tomu jsme mohli získat informace od bank. Předtím eh, EBA neměla tuto pravomoc v minulosti. Asi 25 miliard eh, jsme eh, identifikovali jakožto kapitálové nedostatky. V minulosti Zejména v roce 2013 jsme chtěli posílit rozvahy, šlo o dobrovolnou záležitost asi o 200 miliard dalších eh, položit do kapitálu. Bylo to tedy spoustu faktorů a myslím si, že to bylo zapotřebí. Vy jste zmínila, že některé evropské eh, banky neprošly americkými zátěžovými testy. Oni eh, selhali v těch amerických činnostech. Nechci říct, že to není důležité, ale neznamená to, že selhali celkově. Letošní americké zátěžové testy vycházely mnohem více z kvalitativního dohledu a posudku. Například se řešila kvalita reportingu. Je to důležité, určitě, ale my jsme více hodnotili kvalitu úvěru, aktiv. Myslíme si, že to je důležitější s ohledem na ekonomickou situaci. Dalším prvkem záčivých testů byla zpráva, governance. Testovali tedy jiné eh, aspekty, než jsme testovali my v zátěžových testech v Evropě. Otázka, zda bychom se měli snažit se přiblížit americkým zátěžovým testům, tak eh, my s americkou protistranou a také s britskými orgány už se spolupracujeme, diskutujeme o tom, co dělají a nemyslíme si, že je nutné postupovat takovýmto způsobem, že by to bylo řešení pro Evropu. Množství zdrojů a lidí, kteří jsou zapojeni do těchto opatření a platí to jenom pro omezený počet eh, bank, 120, 123 skupin bankovních. V Americe to nedělají, se stejnými čísly nejde o stejný počet bank. Konzultovali jsme to také s britskými kolegy, kteří jdou podobným směrem. Nemyslím si, že bychom měli převzít úplně všechno z amerických testů, můžeme si vybrat něco, co je užitečné. Ehm, ziskovost, ehm, která je příliš nízká, eh, to jsme identifikovali jako první riziko v Evropě. Je to dáno malým růstem nebo nedostatečným růstem, eh, také eh, expozici a potřebě to řešit. A čím dříve začneme tyto věci řešit eh, ze strany evropských bank, tím eh, lépe pro nás. Ale růst a podpora kapacity, to je to, co eh, je řešením problému ziskovosti. Děkuji, Tomas Mann. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Nguyen. Eh, já jsem z Frankfurtu, takže mi třeba budete rozumět. Vy jste začali svou práci před pěti měsíci a já si myslím, že zatím pracujete tak, že vzniká důvěra, takže ty rozhovory, které s vámi vedeme, jasně ukazují, že v chodu je práce, která je důležitá, ale když máme pravidla, musíme se zaměřit na to, zda se v realitě také prosazují. Například eh, Řecko. Nechci mluvit o tom, co tady zaznělo, ale na jedné konferenci Bundesbanky u nás jste řekla, řecké banky jsou solventní. My jsme si je přeskoumali, mají dost kapitálu, mají dobré, eh, mají dobré rozvahy a je to lepší než předtím. Ale za posledních pár měsíců se leco stalo. A pokud ty zprávy platí, tak eh, z bankovních kont zmizelo asi 12 miliard euro, v únoru to bylo 7 nebo 8 miliard euro. A nevím, jestli to platí nebo ne, ale vy přece máte mít dohled. Trojka může dělat, co chce svým způsobem, ale teď někdo z těch institucí, jako jste vy, musí přijít a přece pro, mít možnost provést nějakou kontrolu transakcí, ale když Mario Draghi jasně řekl, že se obává toho, že když, budou docház, když bude docházet k důraznějším dohledům, do, důraznějším kontrolám. Povede to v Řecku k turbulenci, což znamená, že máme pravidla, ale v podstatě je neprovádíme, protože by mohla leco způsobit. Takže já nevím, svým způsobem jenom hrozně hezky mluvíme, nebo eh, pouze jednáme politicky, což nám lidé říkají, ano, ECB je v podstatě politický orgán, takže já se chci zeptat na ten vztah mezi bankovním dohledem na straně jedné a tou monetární politikou na straně druhé. Vy říkáte, chceme oddělení, ale máme nějakou společnou filozofii, že bychom tedy řekli, ano, pravidla jsou taková a pracujeme s nimi tak a tak. Pakliže chceme společnou dohledovou kulturu, tak se tato musí vztahovat na ty členské státy, které jsou problematické. Jak to vypadá ze, z, z Frankfurtu? Jak to vypadá s tou finanční odpovědností členských států? Děkuji. co se týká dohledových orgánů, ty provádí skutečně dohled, nic víc, nic méně. Takže monitorují situaci řeckých bank a ano, sledujeme tlaky na jejich likviditu, likviditu, sledujeme odliv kapitálu, když k němu dochází a podobně jako oni, i my žádáme opatrnost. Oni musí své peníze investovat do aktiv, které mohou použít jako kolaterál, to znamená zajišťující kapitál, aby dosáhli potřebné likvidity, kterou potřebují. A já jsem si naprosto jistá, že úzkou spoluprací, kvalitní spoluprací s našimi řeckými kolegy v dohledu odvádíme dobrou práci, abychom zajistili, že řecké banky se touto epizodou eh, protlučou jako tou epizodou z minulosti. A jak jsem říkala, nikdy v minulosti nebyly řecké banky tak dobře vybaveny, aby tomuto stresu odolaly. Děkuji. Poslední Jakob von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Paní Nui, je mi velkým potěšením vás zde opět vidět. Má první otázka se týká něčeho, co jste již v tomto výboru zmínila. Říkala jste, že máte plány eh, do budoucích eh, zátěžových zkoušek zahrnout i systémové eh, aspekty. A v té výroční zprávě nevidím ani čárku o tomto. Já se chci zeptat, jestli toto je skutečně vaším plánem, to, ta budoucí inkluze zahrnutí systémových událostí do těch zátěžových zkoušek? To je první otázka. Druhá otázka se týká e, strukturálních reform v bankách. Vy jste odpověděla Pervanč Beres a řekla jste, že je nutno mít jasná kritéria, která budou snadno dohledatelná ze strany dohledových orgánů. A zároveň jste Pervanča i Danutě Hybner řekla, že je potřeba mít určitý stupeň jaksi vlastního rozhodování. Původní návrh Eh, stanovoval jasná kritéria tím, že eh, u větších bank nad určitým Prahem by banka musela dokázat, že nepředstavuje systémové riziko. Zatímco tedy jinak by ten dohled, dohledový orgán musel dokázat, že ta banka představuje systémové riziko. Jak se díváte na tento mechanismus Eh, tedy na tu tenzi mezi jasnými kritérii a mezi tím, že vlastně zároveň chcete, aby se banky sami rozhodovaly? To jsou mé dvě otázky. Děkuji. Děkuji vám. Co se týká derivátů obecně a obchodovacích aktivit v této oblasti, tak eh, v tě, mezi těmi šesti scénáři Eh, najdeme těch příkladů několik na toto. Jaké budou příští zátěžové zkoušky? To zatím nebylo upřímně řečeno rozhodnuto. V roce 2015 žádné zátěžové zkoušky nebudou. Rozhodně ne eh, veřejné zátěžové zkoušky toho rozměru, eh, jaké, jaký jsme, jaké jsme prováděli v roce 2014, ale Určité dohledové zátěžové testy u určité populace bank eh, provedeny budou. Budeme tam hodnotit eh, rizika spojená s prováděním dohledových aktivit. Ale jakákoliv větší cvičení, no tak u nich eh, se pokusíme využít scénáře, které se která se v současné době považují za nejvhodnější v tom smyslu, že třeba vnímáme určitá rizika, která nejsou vyloženě prioritní, ale postupně, třeba já nevím, za 12 měsíců by mohla být prioritní. A na ta budeme cílit. Nicméně zatím se stále poučujeme z komplexního hodnocení a nejsme připraveni zabývat se dalším kolem zátěžových zkoušek. Co se týká kritérií a možné flexibility, co se týká oddělení té retailové a tradingové části v bankách. V podstatě zde, a, a tedy to, to zvrácení toho, toho, té, té prezumpce, aby se tak řeklo, my takovýmto způsobem jako dohledové orgány už přemýšlíme, když v nějaké bance řešíme konkrétní problémy. My jsme spíš vždy pesimisté a pracujeme s nejhorším možným scénářem. Takže velmi často reakce ze strany bank je taková, ano, máte pravdu co do té obsahové stránky, ale zacházíte příliš daleko, jste příliš tvrdí v tom, jak to obhajujete, což tedy eh, se týká přímo toho doporučení, které jste uvedl vy, tedy že některé banky by si zasloužily jiný přístup. Ať už to bude formální nebo neformální postup, to je na rozhodnutí a záleží to také na regulacích, které obdržíme zhora. Na základě toho se pak budeme ze všech sil snažit toto důsledně, efektivně a konzistentně implementovat napříč celou Evropou. Thank you very much to Daniel Nui. Děkuji paní Nui za hearing za toto velice zajímavé a důležité slyšení eh, i vzhledem k naší nové složité roli dohlížitelů nad dohlížiteli, že ano, eh, jak říká eh, meziinstitucionální dohoda. Takže díky za spolupráci a díky za veškerou odvedenou práci. A to jak minulou, tak přítomnou, tak budoucí. Eh, měla jste, máte a budete mít naši podporu a jistě se velmi brzy uvidíme na příštím slyšení. Eh, v podstatě to bude vždy třikrát do roka, příště to bude 25. června. Díky. No. Now for the next item. A teď půjdeme na další bod na pořadu jednání, ale předtím dám, eh, předám předsednické křeslo panu Ferbrovi. No, so, liebe Kolleginnen Vážení kolegové, vážené kolegy. Ještě jsme všichni fit a můžeme pokračovat v pořadu jednání bod 7, stanovisko ke zprávě výboru DV. A nejprve dám slovo panu Bajetovi s našemu zpravodaji. Merci, monsieur le président. Alors... Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, toto je stanovisko DV, které se týká daňových uniků a podpor, eh, pod, podvodu v daňové oblasti v rozvojových zemích. Chtěl poděkovat eh, týmu DV eh, za přípravu do stan, této zprávy a za všem této na tomto výboru za spolupráci na našem stanovisku a těším na další spolupráci ohledně pozměňovacích návrhů. Podání některých velkých daňových podvodů a uniků, například LuxLeaks, vznikla potřeba eh, připravit eh, stanovisko k daňovým únikům také v našem výboru s ohledem na globální záležitosti. Jde o podvodné nebo ilegální aktivity, které eh, představují velmi velké problémy pro státní rozpočty a mohou mít obrovský dopad na životní úroveň, na sociální zabezpečení, školství, infrastrukturu a další eh, eh, ekonomické aktivity. předseda upozorně řečníka, že mluví velmi rychle. Tento stanovisko se skládá z dvou částí. Nejprve jde o to danění v Evropě, poté ta druhá část eh, danění v rozvojových zemích, nejprve k té evropské části. Jak víme, každý eh, rok Eh, se jedná o přibližně 100 miliard euro, o které přicházejí státní rozpočty z důvodu daných úniků. V této je potřeba zdůraznit několik bodů. Víme, že danění by mělo představovat jakési vyjádření solidarity mezi občany, ale eh, bohužel je to čím dál tím eh, více, že to jsou velké společnosti, které organizují způsob, jak se vybíhat placení daní. A víme, že také prostor bez daňové harmonizace vytváří daňovou konkurenci a velmi agresivní postupy eh, podniku a proto by Evropa měla usilovat o daní, které bude spravedlivé a které bude představovat eh, systém redistribuce příjmu v našich společnostech, kdy Eh, eh, se bude zdaňovat spíše kapitál a ne práce, kde také to zdanění bude ekologicky zaměřeno, jak víme, ten výsledek je velmi často opačný. Víme, že kapitál nezná hranic, je možno přesouvat a eh, je to tedy typ konkurence, která může být velmi destruktivní a víme, že na to také dochází k tzv. delokazy přesunu výrobní kapacit do jiných států. Co se týče daných úniků v rozvojích států, tady se zaměřím na tři priority. Daňové příjmy by měly vést k posílení eh, investiční kapacity těchto států. Víme, že i tady jde o to, jak nastavit daní příjem co nejspravedlivěji, tak aby bylo možné investovat do veřejných služeb, infrastruktury nebo do školství. Bychom měli podpořit rozvoj technických znalostí Eh, které jsou potřeba pro to, aby bylo možné aplikovat takový spravedlivý daňový systém. Dnes jsme o tom také hovořili dopoledne naší komisi. Eh, například by bylo možné podpořit eh, výměnu osvědčené praxe a nebo vyslání tzv. daňových inspektorů bez hranic, o kterých také byla řeč. Za druhé, rádi bychom se zaměřili na zvýšení daňových příjmů v rozvojových zemích. Abychom dostali toto cíle, tak bude potřeba podpořit tři projekty o kterých se také dnes hovořilo, je to country by country reporting, BEPS, OECD a dále eh, vymáhání uzavřených dohod o zabraní zvojímu zdaní, protože tady jde o to, jak lépe koordinovat tyto činnosti mezi dvěma státy. Eh, dále je potřeba koordinovat aktivity v fiskální oblasti a je tedy možné použít pomoc Evropské unie za dodržení pravidel, eh, řádné zprávy a řízení, možná vytvořit jakýsi kodex, který by byl společný pro všechny tyto státy. Na závěr eh, bych rád řekl, že abychom dosáhli dobrého řízení v těchto státech, tak by ten první krok bylo samozřejmě ukázat dobrý příklad eh, u nás doma. I tady jsou různé příklady, které mohu uvést, já uvedu jeden. Například instituce Evropské unie E Berda nebo IB by v budoucnosti měli e, se ujistit o tom, že více pozornosti věnují e, subjektům, které jsou usazeny v tzv. daných rájích. Evropská unie by měla hrát vedoucí roli při v tomto úsilí a měl by tak vyslat signál, že je možné vytvořit podmínky pro to, aby se eh, minimalizovat tyto uniky, tím ukázat příklad ostatním. Já eh, si myslím, že i z toho by měl velký prospěch evropští občané. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich bitte. Děkuji vám. Děkuji za uh, vaše zprávy, nicméně hovořil jste velmi rychle, což je pak problém pro tlumočení a chceme, aby to bylo srozumitelné pro všechny. Nejdříve za EPP, e pan Kandeláre. Děkuji za slovo, pane předseda, děkuji panu zpravodajovi. Já si myslím, že šlo o výbornou spolupráci. No, vzájemné propojení se tam opravdu odrázilo. Jde o dobrý základ. Je to také zajímavé s ohledem na diskuze, které probívají ve výboru eh, k tématu agresivního daňového plánování. Já předložím několik pozměňovacích návrhů a máme tři základní připomínky. To mm, podávání zpráv country by country podle jednotlivých zemí, tak je nutné odlišovat mezi malými a středními podniky a nadnárodními společnostmi. Eh, každoroční daňová zpráva a to, jak budeme vyhodnocovat šíření tohoto podávání zpráv. Pak eh, ta iniciativa Tax Inspectors Without Frontiers, eh, to také je iniciativa, kterou bychom měli podporovat a šířit. A musíme to posílit na základě současných iniciativ. A závěrem, hm, kodex chování pro tyto země. Já si myslím, že je důležité, aby to bylo součástí návrhu. A je třeba zohlednit také to, co se děje na úrovni OECD. Děkuji ještě jednou zpravodaji a už se těším na spolupráci. Děkuji, říká pan předseda paní Beatrix za EKR. Děkuji, pane předsedo. I za mne poděkování panu zpravodajovi. Já už jsem eh, připravila a předložila několik pozměňovacích návrhů. Eh, hlavní pozornost je kladená na rozvojové země, které potřebují růst a vývoj, prosperitu a můžeme to zajistit bezpečnými eh, právy k vlastnictví a hospodářstvím, které nebude eh, korupční. Také jde o daňovou politiku. Vysoké zdanění možná může eh, pomoci fungování státu, ale Naopak eh, menší zdanění pomáhá lokálním eh, firmám a v případě nedostatečné infrastruktury to může trochu kompenzovat. A to je právě situace, která je v rozvojových zemích. A tak by mohli mít konkurenční výhodu. Nejenom u mezinárodních firm, ale jde, to také, jde také o malé podniky. Já si myslím, že to jsou body, které bychom mohli do textu ještě zapracovat jakožto nějaké zásadnější pozměňovací návrhy. Takže nižší daně, které více umožní, daňový, více umožní růst ekonomiky, než naopak komplexní daňový systém. Pět ječek za liberály. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. Souhlasím s ním tom, že EU by mělo být příkladem a mělo by podporovat lepší transparentnost na mezinárodní úrovni. Mm, pokud očekáváme, že v rámci programu BEPS se strany OECD budou zavedena opatření pro e, spontánní výměnu informací, tak e, si myslím, že to je méně ambiciozní než současný návrh komise. To znamená, EU by měla podporovat svůj model. Zároveň si myslím, že bychom měli stavět na nedálných pokrocích na tom, co bylo složené v roce 2014 a pokračovat v předchozích iniciativách. Například jde o směrnici proti praní špinavých peněz. Je třeba spolupracovat s členskými státy na tom, aby eh, nová pravidla plně implementovala, jako je například povinné zveřejnění ehm, informací o příjemcích. Automatická výměna informací plánovaná OECD a globální standardy je klíčové, abychom měli v rámci EU rovné podmínky při vyjednávání s třetími zeměmi. A členové BEPS OECD by měli uznat to, že rozvoje země potřebují více času na to, aby si vybudovali požadované kapacity pro zasílání informací. Ale měli by eh, mít možnost eh, se zúčastnit tohoto mechanismu. Dále iniciativa změřená na transparentnost, jako je podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Eh, myslím si, že je klíčové, aby tyto informace byly zveřejněny. Transparentnost je nejlepší způsob, jak zabránit daňovým podvodům a unikům. Návrh zprávy je podle mě velmi dobrým východiskem pro, naši, pro naši další práce. Už se těším na další diskuzi. Děkuji. Děkuji Petrovi Něčekovi a Mingo za GUE. Děkuji za slovo. Pokud by to bylo na nás, kdybychom my vypracovali toto tento dokument, tak bychom se kriticky vyjádřili k ekonomickému systému, který umožňuje a dokonce podporuje daňové úniky a podvody. Ať už jde o mm, nelegální nebo legální postupy. Systém, který umožňuje umožňuje to, že podniky, které mají obrovský obrat a mají velké pravomoci, velký dopad, tak tyto podniky eh, jednoduše uniknou vždy trestu. A to je téma, o které bychom měli diskutovat. Vše jim prochází. Byť můžeme mít důvěru v předpis, tak máme pochybnosti o tom, že se tímto problém vyřeší. My si myslíme, že jde o nespravedlnost, o otázku nerovností. Hlavními oběťmi, byť ne jedinými oběťmi eh, této situace, která vykazuje velké zájemné provázanosti a závislosti, tak to jsou rozvojové země. Ty tím trpí nejvíce. Potřebují investice a s ohledem na to, že chtějí vytvořit situaci vhodnou pro investici, tak eh, mm, přistupují na eh, vykořišťování a zneužívání jejich vlastních zdrojů. A naopak nebudují sektory a odvětví, která by podpořily jejich ekonomiku. A tím ne, nejsou dostatečně rozvinuté. A v podstatě to svoje právo rozhodovat o tom, jak bude jejich země vypadat, eh, ponechávají na externích firmách. A je to ve skutečnosti morální dluh našich zemí, které by měly podpořit a pomoci těm rozvojovým zemím. My si myslíme, že je důležité být transparentní, což znamená, že veškeré informace by měly být eh, zveřejněny. To je jediná zbraň, eh, jediný nástroj, který nám zůstává. Už se o tom hovořilo loni. A je to vlastně poslední naděje, jak zablokovat některé modely. Ale potřebujeme také technickou podporu, to znamená, země třetího světa musí být do této diskuze zapojeny na úrovni OECD. Jedna z rolí OECD byla konzultační role, nicméně to je nedostatečné, protože rozvojové země nejsou zapojeny do procesu rozhodování. Je důležité, aby tyto země mohly být zapojeny. A v oblasti daňových úniků a podvodů musí zaznít i jejich hlas. A to platí také pro eh, snahu ehm, zastavit eh, postupy zemí, které se vyhý, eh, pardon, podniků, které se vyhýbají daňovým povinnostem. Dále Otázka daňového rámce, který bude nějak minimálně harmonizován, s tím nesouhlasíme. Každá země si musí vytvořit svůj vlastní fiskální model. To je naprosto legitimní. Je legitimní, aby se rozhodla sama země. A my chceme mít rámec, kde podniky jsou povinny platit daň v místě, kde generují eh, zisky, to znamená tam, kde působí. A to je věc, kterou musíme vždy zohledňovat. děkuji eh, paní Važory za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji Bajemu za tento návrh stanoviska. Myslím si, že to dobrý základ pro další práci. Já vím, že jste byl omezen uh, rozsahem. Uh, doufám, že naše práce umožní Evropskému parlamentu potvrdit postoj, který již byl eh, schválen minimálně dvakrát eh, v únoru 2011 ve zprávě, jejíž autorkou jsem byla já, kde se týkala zdanění a rozvojových zemí. A poté v roce 2013 eh, to byla zpráva paní Kajkikus, kdy šlo o daňové úniky a daňové ráje. Několik eh, bodů, které tam by se zasloužili. upřesnění, například bodu 1, se myslím, že je potřeba, aby eh, se hovořilo o konsolidaci daňového základu poté Eh, si myslím, že by také bylo dobře tam uvést eh, zavedení minimálního zdanění pro právnické osoby v bodu 4 ohledně daňových rájů. Pokud se podaří stanovit tyto definice, tak ta první etapa by bylo vytvoření eh, Evropského černého seznamu daňových rájů. To je opakovaný požadavek Evropského parlamentu, na který Evropská komise pořád nezareagovala. U bodu 7 Považuji za nezbytné, abychom zdůraznili potřebu zahrnout rozvojové země do procesu definice nových mezinárodních norm v oblasti danění. To by rozhodně nemělo zůstat privilegiem nejbohatších států. Bode, bodu 11, co myslíte přesně tím eh, etickým kodexem? Já z vlastní zkušenosti eh, jsem skeptická k takovýmto návrhům. Další body by mohly být doplněny, například výzva státům, aby plně a rychle eh, transponovali směrnici o praní špinavých peněz, tak byla nedávno pozměněna, a aby tam eh, uplatnili efektivní eh, daňové příjemce nebo daňové subjekty, i ty, které se skrývají za různými strukturami nebo formami. A dále eh, eh, by tady měl eh, být vysloven návrh zákazu fiktivních frankových společností, které přispívají k snižování daňového základu. Vielen Dank. Mir liegen momentan keine weiteren Wortmeldungen. Žádné další zájemce o slovo nemáme. Vím, že jsme si chtěli vyslechnout i komise, ale ta nic nemá, takže dám na závěr slovo panu zpravodaji. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych eh, nejprve chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům eh, za jejich návrhy. Jak řekla paní Žoli, myslím, že se nám podaří dospět k koncenzu, se kterým budou moci souhlasit, mm, souhlasit většina v tomto parlamentu. Také dobře upozornit na předchozí zprávy, které již byly schváleny. Byli jsme také omezeni počtem řádků. Museli jsme tam to hodně vypustit. Takže já se těším na další eh, práce, která bude doplněna podňacími námory, které doufám budou podpořeny většinou mezi námi, to je nejdůležitější. Eh, je to každopádně moje přání, které doufám, že se mi podaří promítnout do celého tohoto stanoviska. Vielen Dank, ich darf darauf hin. Děkuji. Rád bych poukázal na to, jaká je lhůta Eh, pro pozměňovací návrhy. Je to 14. dubel 12 hodin. Ještě nás čeká rozprava 6. května a hlasování v našem výboru bude 7. Eh, května. Ehm, budeme mít také toto stanovisko pro, eh, pro výbor DEVE, který o tom bude hlasovat v červnu. Pak nám zbývá bod 8, což je různé, nikdo eh, k tomuto bodu nic nepřihlásil, a pak bod 9, což je informace o příštím eh, zasedání, což je 14. Eh, dubna v 9 hodin a potom ještě následující den. A všem vám přeji také příjemné velikonoční svátky, čímž uzavírám dnešní zasedání.